Okay. Are you ready? Jste prosím připraveni k hlasování? Jedná se o tajné hlasování. Jako první vystoupí paní Edith Bauer, respektive hlasování o paní Edith Bauer. Zahoji hlasování. Uh, uh, Výsledek je evidentní. 41 pro, 1 proti. Nyní hlasujeme o Serkasu Alejandrovi. Zahajuji hlasování. And the vote is now closed. Končím hlasování. Velice přesvědčivý výsledek. 42 pro, 1 proti. Nyní Jean-François Mezier zahojí hlasování. Končím hlasování. 40, pardon, 38 hlasů pro, 2 proti a dva se zdrželi. Což znamená, že všichni tři kandidáti prošli. Budou nyní doporučení pro jmenování. Dva z nich vystoupili včera odpoledne na tomto výboru. Seznam obdrží předseda Evropského parlamentu pro další kroky v rámci tohoto postupu. Konference předsedů také dala své schválení a došlo také k formálnímu jmenování ze strany předsedy. Takže děkuji. as acting chair under Rule 53. Jakožto nepřípustné pro, uh, označuji um, následující pozměňovací návrhy, protože nejsou v rámci odpovědnosti kompetence tohoto výboru. Je to pozměňovací návrh 3, 10, 11, 14, 22, návrh číslo 30, 31, 36 a 48. Ráda bych eh, vyzvala všechny autory těchto pozměňovacích návrhů, aby je přepracovali a zaslali přímo výboru pro rozpočet. Lhuta pro toto opětovné předložení je 31. leden 15 hodin. Prosím, paní McIntyre, paní předsedkyně, já jsem překvapena vaším rozhodnutím, protože se jedná o ty tež pozměňovací návrhy, které jsme předložili eh, k zprávě Prinsky, eh, k tématu eh, víceletého finančního rámce a nikdo proti ní nic neměl. Já si teď nespomínám, kdy k tomu došlo. Nicméně důvod, eh, že tyto pozměňovací návrhy nespadají do kompetence výboru pro zaměstnanost, právě je ten, proč eh, jsme jej postoupili výboru pro rozpočet. Samozřejmě proběhla důkladná diskuse ještě předtím, než toto rozhodnutí bylo učiněno. Čili kdo má zájem, může pozmi- svůj pozměňovací návrh eh, opětovně předložit eh, výboru pro rozpočet, a to do 31. ledna. Přistoupíme nyní k hlasování. Jako první Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Takže končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 10 je nepřípustný, stejně jako číslo 11. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme o jednoho více za EPP. Přijato 24 hlasy. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Nepřípustný. Číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme pozměňovací návrh 15. Zahoj hlasování. Končím hlasování. Schváleno 27 hlasy. Kompromis 8. Kompromis 8. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Návrh 22 je nepřípustný. Takže nyní kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis FA, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh G. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 27, druhá část. E, první část odpadá, to se nehlasuje, takže o té druhé části hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Ověříme. Takže pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento návrh byl zamítnut 26 hlasy. 29, kdo je pro, kdo je proti, Zdržel se přijato, za, zamítnuto. Je to vypadlo. Amendment 32, those in favor, those against, abstentions carried. Přijato. Pozměnací návrh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 Návrh 39, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Návrh 42. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 42. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis C. Ne, tak ještě jednou. Návrh 44. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Ano, 26 hlasů pro. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 46. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Takže zahajuji hlasování o návrhu 46. Končím hlasování. 23 hlasů pro. Návrh 47. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Návrh 48. Ještě ověříme číslo 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 hlasy. 48 nepřípustný, 49 hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Čili číslo 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 37 hlasy. Číslo 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis FB. Paní předsedající, můžeme hlasovat souhrně? Přestupíme ke jmenovitému hlasování. Tak zněla otázka. Kompromis FB. Pokud jde o toto jmenovité hlasování, tak jedná se o kompromis FB anebo o číslo 59. Je to kompromis FB. musí stát 11 lidí. To stačí. Nyní přistoupíme k jmenovatém hlasování o kompromisu FB. Zahoje hlasování. Končím hlasování. zamítnuto 27 členy. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 60. Ne. Zpět přímo přejdeme k návrhu 62, druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Řekla bych, že bylo zamítnuto. Ano. Návrh 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ověříme ještě číslo 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Pozměňovací návrh 64, 60, 6 odpadají, takže, pardon, 66 nyní, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, ověříme číslo 66. Končím hlasování. Přijato 32 hlasy. Návrh 67 odpadá, stejně jako 68. Kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 69. Odpadá. Stejně jako číslo 70. Eh, omlouvám se. Odpadá i návrh 71, takže hlasujeme číslo 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 27 hlasy. Pozměňovací návrh 1. Kdo je proti? Z Zdržel se přijato. Poznací návrh 2, ten je považován za přijatý. Nehlasuje se. Není číslo 3, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se zamítnuto. Návrh 4, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Návrh 5, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato. Návrh 6, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato. Návrh 7 odpadá.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 Návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Ověříme, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 13. Zahoje hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o jeden hlas. Kompromis 4, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 17, kdo je proti? Zdrželi se. Ověříme. Číslo 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o tři hlasy. Návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska v jeho tedy s pozměňovacími návrhy. Zahoji hlasování, končím hlasování přijato 39 hlasy, 8 bylo proti, 2 se drželi, takže blahopřeji zpravodaji panu Rolánovi. Pokračujeme s udělením absolutoria pro ETF za finanční rok 2016. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska s pozměňovacími návrhy. Jedná se o elektronické hlasování. Končím, zahoji hlasování, končím hlasování. Přijato 41 hlasy proti 6, přičemž se 3 zdrželi. Takže děkuji zpravodaji a pokračujeme s realizací rozpočtu pro výkon agentury EU pro finanční rok. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 5, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se Přijato. Návrh 7, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska, tak jak bylo pozměněno. Končím hlasování. Přijato 49 hlasy, 6 bylo proti, 4 se zdrželi. Takže opět děkujeme zpravodaji a budeme pokračovat s Eurofondem. S Eurofondem. Jde na se o udělení absolutoria, takže poznací návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato, kompromis jedna, přijato, kompromis dvě, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, Poznací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schvál, přijato. Návrh 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 37 hlasy, 12 bylo proti. Samozřejmě musíte vždy zvednout ruku. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska s pozměňovacími návrhy. Kdo je pro? Jedná se o elektronické hlasování samozřejmě. Končím hlasování. Přijato 42 hlasy, 8 bylo proti. A děkuji zpravodaji a budeme pokračovat hlasování týk o CDFOPu. Zde to je jenom jedno hlasování o pozměňovacím návrhu číslo jedna hlasy pro, proti. Prověříme. To bude nejlepší. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo jedna CDFOPu. Někdo potřebuje velmi jasné instrukce, eh, pane Kasa, ale vy každopádně jste zvítězil, protože 28 hlasů je proti a pouze 22 hlasy jsou pro. Takže děkuji vám. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska, tak jak byl změněn elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. A návrh je schválen 42 hlasy, 6 bylo proti, 2 se zdrželi. Děkuji zpravodaji. A přecházíme na EU ochrana e, bezpečnosti a, a, a e, ochrany zdraví při práci. Odstavec 2, pozměňovací návrh 1, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 2, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 3 pro, proti, zdrželi se schválen. 4 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen a nakonec hlasování o pozměněném návrhu stanoviska elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 hlasů pro, 8 hlasů proti. A žád, nikdo se nezdržel. Takže opět děkujeme zpravodaji. A e, tím vlastně končí hlasování o udělení absolutoria. A přejdeme k hlasování o stanovisku týkající se, týkajícím se rovnosti žen a mužů v odvětví sdělovacích prostředků. Kompromis jedna hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, pozměňovací návrh ne, kompromis 11, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 9, hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme. Kompromis 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 38 hlasy, 8 je proti, dva se zdrželi. A budeme pokračovat. Kompromis 12, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 25, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 26, hlasy pro, proti, prověříme. Pozměňovací návrh 26, zahajuji hlasování. Končím hlasování je schválen 27 hlasy, 22 hlasů bylo proti. Pozměňovací návrh 27 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 31 hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme pozměňovací návrh 31. Končím hlasování a byl eh, od, eh, zamítnut dvěma hlasy. Podmiň eh, 32 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Prověříme pozměňovací návrh 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se zamítnut dvěma hlasy. Je mi to líto, kompromis 2, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Na další stránce eh, máme kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schválen. 45 hlasy pro, proti, prověříme pozměvací návrh 45, zahajuji hlasování, končím hlasování a je schválen 31 hlasy. Pozměňovací návrh 46 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen kompromis 3 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen pozměňovací návrh, ne, kompromis 13 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen pozměňovací návrh 57 pro, proti, Prověříme pozměňovací návrh 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 28 hlasy, 22 hlasů bylo pro. Pozměňovací návrh 58, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 59 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 8 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 61 hlasy pro, proti. Prověříme pozměňovací návrh 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jak to uděláme? Zamítá se. Pozměňovací návrh 62, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 14, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 10, to je ten další, hlasy pro, proti, eh, zdrželi se schválen. 74 hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme pozměňovací návrh 74. Zahajuji hlasování, končím hlasování a také se zamítá. Pozměňovací návrh 76, první část, protože EKR žádalo o oddělené hlasování a o dílčí hlasování, schválen druhá část pro, proti, schválili, eh, zdrželi se schválen, kompromis pět hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis šest hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, pozměvací návrh 83, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 84 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme pozměňovací návrh 86. Končím hlasování. Zamítá se 28 hlasy proti 21 hlasu pro. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schválen. A dále úvodní ustanovení 8 hlasy pro, proti, prověříme úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 8. Končím hlasování a zamítnut čtyřmi hlasy. 9 eh, eh, pro, proti, zdrželi se. To by mohl být stejný výsledek, ale prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Kompromis 16. Hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. A konečné hlasování k návrhu stanoviska, tak jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování, končím hlasování a schválen 42 hlasy, 3 byly proti, 5 se zdrželo. Děkuji zpravodajce. Okay, then we proceed to the next. budeme pokračovat k dalšímu tématu, kterým jsou požadavky týkající se prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. To je velmi důležitá součást nařízení o vysílání pracovníků a jakmile se uklidní eh, rozruch tady v sále, dám slovo zpravodajce, ale dám vám ještě minutku na to, abyste mohli odejít. A nyní dám slovo zpravodajce paní Dlabajové. Máte slovo. Eh, děkuji, paní eh, předsedající. Není velmi příjemné začít hovořit, eh, když lidé odcházejí, ale věřím v kvalitu a nikoli v množství přítomných kolegů. My, jsme, my dnes nemáme jednoduchou diskusi, jsou různá stanoviska, je to debata velmi zajímavá a já bych chtěla v první řadě poděkovat komisi za tento návrh týkající se vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. Je to součást balíčku mobilitě, ten, ten je velmi důležité. A když se podíváme na směrnici o vysílání pracovníků, myslím si, že silniční doprava potřebuje zvláštní specifická pravidla, protože je specifická a potř- musíme se tedy na ně dívat specificky. Tato pravidla musí být jasná, eh, stejná a snadno uplatnitelná, aby se umožnila silniční doprava a zároveň chránili eh, zaměstnanci v této dopravě eh, hodnocení dopadu vyšlo tak, že práce řidičů je velmi mobilní a to může způsobit stanovit nepřiměřené, nepřiměřenou zátěž a e, velké bariéry pro přeshraniční služby. A já ve svém návrhu se snažím ještě dále zjednodušit a objasnit tato pravidla. To byly dvoj, dvě moje hlavní priority. Za prvé tedy v tom návrhu stanoviska explicitně vylučuji tranzit z eh, rozsahu působnosti směrnice, protože to je, jde, zde jde o eh, právní zjednodušení, protože tran, v tranzitu nejde o vyslání, takže to nyní se objevuje v tom návrhu. A za druhé, já jsem s počtu dní týkajících se mezinárodní dopravy eh, eh, vyňala tuto součást tak, jak eh, to tam měla komise, protože, to, já to, protože podle mého názoru se o tom stále ještě jedná a spadá to i pod kolektivní vyjednávání a vysílání eh, pracovníků, výpočet O tom se stále ještě jedná a nevíme, jak to jednání dopadne. Podle mého názoru není reálné používat e, stejná pravidla například pro sektor stavebnictví a pro sektor dopravy, protože během jednoho jediného dne může e, řidič e, pracovat v několika zemích. Takže není možné použít běžné Eh, běžná pravidla pro vysílání pracovníků. Třetí bod se týká kabotáže. Já obecně souhlasím se začleněním určitých eh, prvků z vyslání, eh, to rovněž se objevuje v tom mém návrhu. A nakonec vidím problémy, které se týkají možného střetu dnu, kdy vstoupí v platnost a směrnice a kdy vstoupí v platnost a začne se uplatňovat lex specialis. Já si myslím, že eh, platnost by měla být, nebo vstup platnost by měl být synchronizovan. Takže tyto věci bychom měli raději specifikovat v lex specialis, aby nedošlo k eh, k pomílení. Jinak si myslím, obecně řečeno, že eh, doprava by měla být vyňata, silniční doprava by měla být vyňata ze směrnice o vysílání pracovníků. Eh, to je tedy můj první návrh. Eh, velmi se těším na vaše stanoviska. Dneska máme tři témata, která tři body, které jsou velmi propojené a musíme velmi dbát na to, aby se nám podařilo je propojit, protože všechny tři body jsou eh, velmi klíčové. Děkuji paní předsedající, děkuji vám. Paní Jaslověcká není přítomna, místo ní je zde paní Kozlovská. Rajevič, máte slovo, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Eh, bardzo přepraszam w imieniu pani Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, omluvit panu Jazlověckou. Má jiné závazky v Polsku. Snad eh, se mi podaří ji nahradit. Vážení kolegové, ráda bych poděkovala Martině za odvahu věnovat se tomuto velmi obtížnému tématu, eh, kterým eh, jsou pravidla pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, protože silniční doprava je specifická. V tomto sektoru je velká mobilita a víme, že zpravodajka eh, správ, se zaměřuje správně na kontrolovatelná a e, vymátelná pravidla. Potřebujeme principy, které by umožnily řádné fungování tohoto sektoru a um, v rámci evropské konkurence schopnosti, Já se věnuji vysílání pracujících už dlouho a vím, že je to problematická věc a že se plně využívají principy, které jsme původně mysleli například pro eh, eh, stavebnictví a nyní vidíme, že je nemožné je použít například pro eh, dopravu a právě proto zpravodajka navrhuje, abychom je nepoužívali v silniční dopravě. Naše skupina EPP, pokud jde o rozsah působnosti směrnice o vysílání zemědělců, vysílání pracovníků, Eh, opravdu, aby z tohoto, eh, z jeho působnosti byl eh, vyňat, byli vyňati řidiči v odvětví silniční dopravy. Je problematické to je výmout celkově, protože nemohou být určití pracovníci řízeni různými pravidly. Transit souhlasím s tím, aby zdem nespadal, musíme definovat spojující faktory nebo propojující faktory jde o metodiku tří dnů, která se bude rovnat 18 hodinám práce ve eh, státě, eh, při přijímacím státě. Eh, máme zde taky pravidla pro dlouhodobé vysílání. Zde já jsem pravodajkou a máme určité pochybnosti, pokud hovoříme o aplikaci prakticky všech kolektivních do, eh, eh, dohod, protože eh, v Rakousku například je jich 50 a byla by to obrovská administrativní zátěž a nemělo by to prakticky, i když by to mohlo mít případně výhody pro řidiče. Jde tedy o řádné stanovení těch pravidel. Děkuji Martině, myslím, že jde správným směrem. A EPP je proto, aby byly kontroly co nejefektivnější. Spolupráce mezi členskými státy je důležitá. Musí se vytvořit elektronický systém předkládání deklarací, které budou standardní a tím se umožní registrovat a aktualizovat data teď ještě jsou rozdíly mezi kontrolními místy na e, silnicích, takže e, teď je to velmi obtížné nějakým způsobem skoordinovat a všechny tyto prvky by měly spadat e, a, a, a, a Eh, místa, kde se eh, kontrolují, kde podniky kontrolují své eh, řidiče, musí mít jednotné podmínky. Kolegové, já teď hovořím o problému taky společností, které se skrývají za poštovní schránky. Toto pro, tento problém nebude vyřešen, pokud budeme uplatňovat tato pravidla od eh, hned prvního, ne, ne, nebudeme uplatňovat pravidla od prvního dne. Umožníme tak vytváření šedých zón. Eh, musíme uvažovat na konkurenceschopnost i práva našich zaměstnanců. Děkuji vám. Doufám, že budeme mít úspěch. Eh, The S&D shadow is not here. Is she, she's on, she's on. Spravodaj, stínová spravodajka z SAD zde není. Ne, je tu paní Regner, perfektní načasování. You can breathe for a couple of seconds. Můžete si vydechnout. Äh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Omlouvám se za spoždění. Byla jsem na jiném zasedání výboru a vzhledem k tomu, že máte trošku náskok, tak je to náročné. Tolik jsem chtěla říci. V naší situaci je silný tlak na zaměstnance v oblasti dopravy. A my víme, že uvnitř Evropské unie existuje otevřený trh práce, náš vnitřní trh, k tomu se nechceme vracet, to je pozitivní, ale musí existovat určité východisko, to je dodržování základních norem ochrany zaměstnanců, co se týče pracovní doby. A to je zásadní prvek, aby tento jednotný trh mohl fungovat a aby bylo možné jej využívat. To jsem řekla úvodem, protože všichni velmi dobře víme, že když se mluví o pracovním právu, tak existují velmi odlišné národní legislativy. A často se ocitneme v situaci vzájemné konkurence nejen co se týče samotných platů, ale také pracovních podmínek, které platí v jednotlivých členských státech. A to je důvod, proč je za každou cenu třeba, aby tyto minimální normy mohly být kontrolovány a dodržovány. To jsem chtěla říct si úvodem. To je tedy zásadní prvek pro naši diskusi a mělo by to být součástí toho, o co nám jde. Stěnice o vysílání má platit od prvního dne, protože jinak tento systém nebude fungovat. A je to nutnost, abychom mohli mít víceméně spravedlivé podmínky v rámci naší hospodářské soutěže. Celý výbor pro zaměstnanost by se s tím měl stotožnit a proto je třeba, abychom, proto jsme se rozhodli tu směrnici upravit. A směrnice o vysílání musí platit na oblast dopravy. A vidíme, že v řešení situace řidičů v nákladní dopravě jsou věci, které by neměly se vyskytovat. Máme tu platy na úrovni 3,50 euro na hodinu. Některé osoby tráví celé měsíce a žijí ve svém kamionu. To jsou okolnosti, které nejsou důstojné pro zaměstnance v Evropě, v Evropské unii. Sektor dopravy je velice zranitelný a situace řidičů a řidiček, ať jich není tolik, se stále zhoršuje. GETF, eh, odborová organizace, uvádí, že je potřeba situaci změnit. Pokud začneme s nějakými výjimkami, tak vytvoříme takový systém, který bude připomínat sír eventál. Všichni velice dobře víme, že tady se nejedná o výjimky, ale že ten systém přímo staví na hlavu. A je potřeba v této souvislosti uvést, že zde se nejedná o konflikt eh, mezi zeměmi s nízkými a vysokými příjmy, ale o vytvoření rovných podmínek pro všechny řidiče kamionů. Uvádím to proto, poněvadž tento trh, tedy odvětví dopravy, je plně liberalizován a většinou, v drtivé většině případě, za volantem sedí řidiči ze zemí, kde jsou platy nízké. Proto by mělo být eh, cílem odmítnout eh, článek 11a a naopak eh, zavést přísnější kontrolu v rámci dané směrnice. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní dám slovo paní McIntyre za EKR. Máte slovo. Děkuji. Za prvé chci poděkovat eh, vřele Martině za odvedenou práci na návrhu stanoviska. My jsme se vysíláním pracovníků zabývali tak či onak poměrně dlouho a asi všichni dobře známe tuto problematiku. Mám zejména radost, z toho, že přístup naší zpravodajky je velmi jasný. Za to jsem vděčná. A tady navazuji na větu v tom odůvodnění, kde je že pravidla, která jsou nejasná a nejsou úspěšně vynucována, nevedou k lepší ochraně pracovníků. To je opravdu důležité, abychom vytvořili rovnováhu nejen v této oblasti, ale ve všech oblastech dopravy mezi zajištěním toho, že budeme mít důstojné pracovní podmínky pro řidiče, ale také zachováme svobodu poskytovatelů poskytovat přeshraniční služby. A jedna část vnitřního trhu, která zatím nebyla efektivně vytvořena, je právě vnitřní trh v oblasti služeb. A musíme být velmi pečliví, když zavádíme pravidla v této oblasti, abychom nedemotivovali poskytovatele služeb. Je to skutečně důležité, aby firmy z východní Evropy mohly fungovat v západní Evropě a naopak. Takže skutečně musíme omezit administrativní zátěž, kterou klademe na členské státy. Ale současně jsem ráda, že nebudeme vytvářet eh, volný prostor pro členské státy, které budou moci uplatňovat eh, zadními vrátky ochranářská opatření. Je třeba skutečně chránit eh, tu svobodu poskytovat služby. A domnívám se, že existují oblasti v návrhu komise, se kterými mám problémy. A návrh komise klást další požadavky na členské státy a zahrnovat různé kontroly schody a kontroly na silnici a v jednotlivých zařízeních. To může mít dopady, co se týče materiálního zajištění pro příslušné úřady. Takže já chci podpořit návrh zpravodajky, aby se snížila administrativní zátěž. A asi se všichni shodneme, že lex specialis je velmi eh, důležitý a musíme zajistit, že nevzniknou komplikace, co se týče nových návrhů ke směrnici o vysílání. Ale myslím, že se asi shodneme, že načasování té dopravní části by mělo být právě pro silniční dopravu v lex specialis. A nechceme, aby zde vzniklo právní vakuum, ale chceme zajistit, že vyslaní pracovníci v oblasti dopravy jsou pokryti právě lex specialis, které zde na základě návrhu Martiny vytváříme. Takže v kostce Dosavadní práce mě dělá velký dojem a uděláme maximum pro to, abychom ji podpořili. Děkuji. Patrik Jarik tu není. A zastoupí ho někdo z GUE Tedy Reinke, tedy za zelené. Taky tu není. A někdo další nepromluví za zelené. Rozada má to za EFDD. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tak, jak zde zdůraznila zpravodajka, současná ustanovení v oblasti vysílání nejsou uspůsobena vysoké míře mobility, která je typická pro dopravu a často se ocitáme v situacích a podmínkách, které neumožnění, aby tito pracovníci řádně vykonávali svou práci a to ani nemluvíme o tom, že různorodost legislativy vyvolává často nekalou soutěž. Nemůžeme srovnávat situaci přepravců s dalšími odvětvími. Často jsou nuceni trávit řadu času v jiných zemích a musíme znovu definovat koncept vysílání v této oblasti, protože vše kromě tranzitu, kdy veškeré aktivity, které jsou mimo vlastní hranice, mimo původní země od prvního dne, nesmíme využívat tato samé abychom eh, páchali nelegální kabotáž. A je třeba velmi rychle vytvořit eh, systém inteligentního tachografu, podob, využívající systém GNSS, abychom měli informace v reálném čase o přepravovaném zboží, o době strávené na trase, o určení zboží. A musíme také předpokládat eh, zkoušky ex ante a ex post, abychom měli přístup ke všem údajům u jednotlivých podniků. Pokud eh, budou moci úřady vykonávat příslušné kontroly a inspekce a pokud budou moci ověřovat eh, formu podpory, kterou dostávají podniky, tak eh, právě tímto směrem se budou ubírat mé pozměňovací návrhy a cílem je usnadnit práci těchto právnických a chránit malé a střední podniku před pokusy nekalé soutěže. Děkuji. Děkuji. Dominik Mata, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A zejména Martině děkujeme za vaši novátorskou práci, pokud jde o kabotáž. Ale je třeba konstatovat, že již od roku 2006 komise znala hlavní problémy, které jsou následující pracovní podmínky řidičů, Eh, administrativní zátěž pro přepravce a za třetí zejména nekalá soutěž mezi přepravci z východu a ze západu. A komise přiznala svou odpovědnost na sabotování platů, pracovních podmínkách a sociální ochraně řidičů. A připomenu, že jedna hodina řízení u stejného kamionu na stejné trase se stejným zbožím stojí od 8 do 30 euro za hodinu, podle toho zda je řidič zaměstnán bulharskou nebo francouzskou firmou. To znamená čtyřikrát více. Připomenu, že hrubý plat platu je v Evropě od 300 euro až 3000 euro čistého měsíčně. Připomenu, že když zastavíme 100 kamionů 30 kamionů porušuje zákon. Kontroly, mluvme o nich. Většina tachografů e, znamená 28 dnů a další kontroly v podnicích jsou nezbytné. Je třeba tedy, aby zástupce podniku byl v zemi, která přijímá a byl a pod, podvádějící podniky musí být sankcionovány přísněji. Jsme pro větší spolupráci mezi zeměmi. A lhuty musí být kratší naši spolupčané nechápou, že je třeba tří dnů, abychom získali informace o základních základní informace o kamenu, který jezdí po našich silnicích. Přičemž dnes můžeme sledovat balíček, jak cestuje po Evropě, ale policie musí čekat tři dny. Všechny kamiony jsou sledovány GPS, takže neho, nehovořme o cílu roku 2034 u výměny údajů a tachygrafu. My chceme údaje v reálném čase. Konečně, my jsme proto, aby stejná pravidla platila pro všechny od prvního dne. Také víte, že jsme si mysleli, že není třeba vytvářet směrnice u silniční dopravy, ale pouze směrnice o vysílání pracovníků se musí vztahovat na všechny pracovníky, protože jinak je to nekonečný proces. Zítra se budeme starat o zahrádkáře, o zedníky a každý bude mít svou směrnici. chápu odmítnutí toho Prahu tří dnů, což by vážně stěžovalo administrativu v podnicích. Přesto musíme zamezit zneužívání. Vrací se kamion do, do země původu kamionu po vykonání dopravy, anebo zda se, a vrací se řidič domů také, protože potom už se nejedná o mezinárodní dopravu, ale o nekalou soutěž místo pevného Prahu tří dnů měli bychom využívat údaje v tachografu nebo z GPSky a to nám řekne, kde se nachází kamion v konkrétní chvíli. Abychom zamezili nekalé kabotáži, podporujeme zavedení týdenního stažení, týdenního sta, návratu do země původu jejich řidiče i kamionu. Děkuji vám. Děkuji. Pan Pirinsky má slovo.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 E, není tlumočení do bulharštiny. Gratuluji, když máme předsednictví odpoledne, budeme mít takže anglicky. Vzhledem ke specifičnosti činnosti při vysílání pracovníků v oblasti dopravy ve většině členských států, včetně Bulharska, existují aplikovaná pravda, která se liší od obecných pravidel. A to se týká jak vnitřní, tak mezinárodního vysílání. A v tomto směru pokusy rozšířit obecná pravidla a obecný režim vysílání pracovníků podle směrnice 96 jsou nejen neopodstatněná, ale také vytvářejí potenciál pro trvalý chaos při provádění mezinárodní silniční dopravy v Evropské unii a také komplikace pro podniky i pro kontrolní orgány. A potud, kdy rámec pro provádění normalizovaných zásilek, kdy, do, kdy vozidlo může během jednoho dne projet územím několika členských států, Tedy neexistuje racionální způsob, jak stanovit přesně po jak dlouhou dobu a s jakou dokumentací bude dokazováno, že je nebo není v souladu s požadavky směrnice o vysílání pracovníků. V, souvisl, tedy v souvislosti s zákony příslušné země, kde se konkrétní řidič v konkrétní chvíli nachází. Tudíž je zcela oprávněné přizpůsobovat, podporovat a přijímat návrhy zpravodajky pro změny, které by explicitně vyloučily uplatňování směrnice 96 na tranzit, zasílání a provádění mezinárodní dopravy. Jak osobní dopravy, tak nákladní dopravy. S vyloučením kabotáže, která každopádně by měla podléhat legislativě země, kde příslušná společnost je registrována. Je to plně oprávněn, že na, paní Martina Dlabejová navrhuje, aby kabotáž uplatňovala pravidla podle pravidel pro vyslání pracovníků v Evropě, protože v tomto případě ve skutečnosti dopravce funguje jako účastní, účastník místního trhu v hostitelské zemi. Pokusy o různé druhy výjimek, jsou, které jsou navrženy, by vytvářely spíše možnosti pro odlišnou, odlišnou aplikaci, odlišný výklad těchto pravidel pokud jde o opatření pro zlepšení kontroly a zvýšení spolupráce mezi členskými státy při provádění těchto kontrol, e, návrhy komise jsou včasné a odůvodněné a dobře přijaté. Vzhledem k možnostem a případem, případech manipulace s tachografy je také oprávněné podporovat rychle zavedení tzv. inteligentních tachografů, které budou lépe odpovídat elektronickým systémům a registrům v příslušných zemích. Současně pokusy zavádět další požadavky na dokumentaci a také, aby řidič zpravoval tuto dokumentaci a poskytoval jí při kontrolách, včetně kopií pracovních smluv a výplatnic, to je neuměrné, pokud jde o kontroly a týká se to příslušné společnosti a několik řidiče. Tady není logické, aby silniční kontroly prováděly kontroly, které jsou v pravomoci inspekce bezpečnosti práce v té zemi, kde společnost sídlí. Návrhy zpravodaje, zpravodajky Dlabajové jsou dobrým kompromisem, vzhledem k tomu, že tato dokumentace je na vyžádání k dispozici ale zmocnění zástupci společnosti během rozumné lhůty poskytnout tu dokumentaci, což by umožnilo také jejich legalizaci a překlad, pokud to bude nutné. Já bych eh, navrhoval, abychom podpořili v zásadě přístup zpravodajky na uvedená témata a také příslušné pozměňovací návrhy. A samozřejmě budu předkládat sám některé pozměňovací návrhy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Paní předsedkyně se omlouvá za to, že není k dispozici bulharština. Udělal jste ten průběžný překlad dokonale. A není paní Lope Fontaně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom dvě připomínky týkající se vysílání pracovníků, protože já jsem zpravodajkou pro třetí tuto záležitost a budu ještě dále hovořit. Chtěla bych hovořit o Prahu dní, protože to má implikace na eh, eh, provádění směrnice o řidičích. Podle mého názoru tři dny v měsíci není dostatečné mít čas pro to, aby se řidič vrátil do svého domovského členského státu, především pokud je z periferní země. A kromě toho tento práh by zdražil dopravu a snížil by rentabilitu podniků a to by samozřejmě mělo negativní vliv na malé střední podniky. Dále je dohoda, že by se určité druhy dopravy měly vyloučit a ten, myslím si, že počet dní by se měl zvýšit například na pět až sedm dní eh, na po sobě jdoucích. A dále by bylo třeba jasně specifikovat požadavky na eh, dopravce, jakmile eh, řidič překročí tento práh, protože samozřejmě nejde, není stejné, nejsou stejné podmínky pro podniky, které vyšlou pracovníka někam na rok a jiné podmínky pro takový Takový to podnik, který vysílá na krátkou dobu. Děkuji. Děkuji, pan Bach, máte slovo. Já, Děkuji pěkně. Já také musím ocenit práci Martiny Dlabajové. Vytvořila dobrý základ pro další práci. Je také důležité, co tady zmínila ona i ostatní, a to jsou to je potřeba jasnější definice pravidel. Jednak, aby se umožnila práce inspektorů, kontrolorů, aby vůbec měli možnost řádně kontrolovat. Máme tu co dočinění se specifickým odvětvím, který eh, je velice komplexní. Mezinárodní doprava, kabotáž, národní trhy, vnitrostátní trhy, řada podniků, které se eh, specializují na nejrůznější druhy dopravy a tím jsou kontroly extrémně stíženy. Pro mne je důležité, aby pozměňovací návrhy byly přijaty i ve výboru pro dopravu, jehož jsem také členem. Pokud jde o výjimky, tak podobně jako kolegyně Regina, mám problém, eh, kde začínají a kde končí výjimka. Pokud eh, si vezmeme například eh, transitní dopravu, tak pro Lucembursko, odkud pocházím já, to není problém, protože během půl hodiny to území projedete. Ovšem ve větších členských státech je transitní doprava také záva- závažným problémem v souvislosti s výjimkami. A z tohoto důvodu se musíme soustředit na nekalou hospodářskou soutěž. V čem spočívá nekalá hospodářská soutěž? Je potřeba ji zamezit. Pokud bychom to vyněli z všeobecné směrnice, tak to by vedlo k vytvoření právního vaku a dle mého názoru. Já si myslím, že doprava by měla být ponechána ve všeobecné směrnici a aby e, byla tato specifická oblast regulována zákonem Lex Specialis nebo aktem Lex Specialis. Děkuji pěkně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Takže když se zabýváme vysílaným pracovníky, tak je to den a noc když přecházíme z jedné oblasti do druhé. Chci, chci poděkovat Martině Dlabajové za její práci. Je to nesmírně obtížná práce snažit se přizpůsobit směrnici o vysílání právě této lex specialis v oblasti dopravy. V některých věcech se shodnu s Martinou Dlabajovou a s jejími návrhy, zejména v, pokud je o význam uplatňování statut vysílání na kabotáž. Kabotáž představuje skutečnou konkurenci pro místní podniky. A je třeba, aby na vnitřním trhu podniky hrály podle stejných pravidel, co se týče odměňování, a aby zaměstnanci se těšili stejných práv. A to je základ dodržování těch zásad, které jsou politické. A to si přál Jean-Claude Juncker. Za stejný plat stejná mzda na jednom pracovišti. A také souhlasím v tom, že vysílání se nesmí týkat eh, tranzitu, pokud nedochází k obchodní operaci na území členského státu, tedy nedochází k přímé konkurenci ale dobře víme, že tomu tak vždy není a že některé e, operace jsou tak namíchané a potom je kontrola obtížná. A pohybujeme se v e, oblasti, která není zcela průzračná. Co se týče mezinárodní dopravy, nezdílím stanovisko naší zpravodajky které si naprosto jinak vážím, která si přeje vyloučit tyto operace ze statutu vysílání. Pokud probíhá obchodní operace v určité zemi, tak ta pravidla musí být stejná pro podniky, pro zaměstnance. To je cíl revize směrnice o vysílání a také to musí být cíl lex specialis. I když to odvětví je specifické a statut vysílání právě umožňuje tu, toto rovné zacházení a to je zásadní. Tohle to je sociální Evropa, to je ten pilíř, který tady vytváříme. Je třeba, aby statut vysílání se vztahoval na operace mezinárodní dopravy. Komise navrhuje třídenní lhůtu. Pokud vítáme snahu komise nalézt kompromis, můžeme mít obavy také s potíží při aplikaci tohoto opatření. Bylo by mnohem jednodušší, kdyby statut vysílání platil od prvního dne. Každé jiné vysvětlení je bez opodstatnění, protože každý tady ví v tomto sále, všichni, že tachografy nám poskytnou všechny informace hned, okamžitě. Takže máme hned všechny nezbytné informace díky tachografům pokud jde o kontroly na kamionech a není důvod, abychom nějakým způsobem vlastně odkládali využívání toho, co nám technologie umožňuje už dnes. Konečně, co se týče aplikace a transpozice pravidel, nemůžeme zůstávat v ve vágní právní situaci. Dokud nebude existovat lex specialis, a připomenu, že na směrnici o vysílání pracujeme 22 měsíců, a vy to dobře víte, paní předsedkyně, začínáme pracovat na lex specialis. Budeme mít dokončenou lex specialis před evropskými volbami 2019. Kdo to dokáže zaručit? Nikdo. Protože musíme mít solidní návrh. Do, po, podaří se nám to možná, možná taky ne. A co se stane, když lex specialis nebude existovat předtím, než nastanou volby 2019? Jak bude vypadat parlament po roce 2019? Kdy to dokončíme? Kdy to doděláme? Já vám musím říct, paní předsedkyně, vy znáte mé stanovisko na toto téma. Myslím, že musíme být velmi rozumní a než bude odhlasován lex specialis, tak musí platit revidovaná směrnice o vysílání pracovníků, která se vztahuje na vysílání, na, na dopravu. A ne směrnice z roku 96, kdy jsme měli 15 členů a kde to rozpětí bylo jedna ku třem. To není dnešní situace a nemůžeme prostě uh, pokračovat takto. Ano, pro lex specialis, ale je třeba jasnou situaci, která nám umožní také kontrolu. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Děkuji. Paní Morán Šatě. Dalším žadatelem o slovo na seznamu je kolega Šantýn. Není tady, takže paní Šejdrová paní předsedkyně, ehm, já bych se chtěla také vyjádřit eh, jednak návrhu a k návrhu zpravodajky. Já osobně podporuji ten návrh, který zpravodajka mm, předložila jako celek a samozřejmě mám eh, určité návrhy na, eh, nebo pozměňovací návrhy k tomu. Ta první část kterou budeme měnit pravidla pro vysílání řidičů, tak jak ji navrhla komise. Ta je, myslím, velmi pozitivní, protože je zaměřena právě na bezpečnost řidičů, na jejich sociální podmínky a na kontrolu tak jak slyším tady tu diskuzi, tak nikdo nespochybňuje, že chceme efektivnější spolupráci eh, přeshraniční, že chceme efektivnější kontrolu a to si myslím, že je v tom návrhu předloženo správně. V té druhé části, která se zabývá těmi sektorovými pravidly, tak tam jsem spíše zklamaná, protože eh, komise mm, jasně uznala, a i my tedy při projednávání eh, vysílá, eh, mm, eh, té směrnice o vysílání pracovníků jsme uznali, že potřebujeme lex specialis, že potřebujeme specifickou legislativu vůči sektoru dopravy. A Nyní tedy ten návrh tedy se omezil právě na tu hodnotu tří dnů. Eh, ta debata skutečně se bude odvíjet hodně od té prahové hodnoty tří dnů a my bychom se měli podívat jak vlastně se vypočítává co to znamená co to bude znamenat pro celý ten sektor. já jsem v každém případě pro prodloužení té prahové eh, toho limitu proto aby vůbec eh, se tedy ta mezinárodní doprava mohla realizovat. v tomto smyslu budu předkládat své návrhy. děkuji. Děkuji. Nyní pan Balas. Děkuji, paní předsedkyně. Nesmíme si plést několik věcí. Práce řidiče je dvojí. Jde o samotnou dopravu, ale také obchodní operace, které probíhají, nakládka, vykládka a podobně. A to jsou dvě další věci. K té první věci, myslím, že paní Dlabajová odvedla dobrou práci, zejména když hovoří o kabotáži. Ano, pokud jde o kabotáž, tam se bavíme o obchodních operacích a potřebujeme jasnou legislativu a to se týká tedy vyslaných pracovníků. Pravidla pro vyslané pracovníky umožňuje harmonizaci sociálních pravidel a brání sociálnímu dumpingu. A co se týče mezinárodní dopravy, tak musíme vysvětlit a vyjasnit to, co se týká samotné dopravy, tedy když řidič řídí, a oddělit ty obchodní operace. A tam bychom měli ty věci odlišovat, když řidič projíždí určitou zemí, tak mu vstávat sociální pravidla té země, když to trvá několik hodin, tak to nemá smysl. Naproti tomu, pokud tam pracuje jako jiný řidič, který by tam nakládal a vykládal, tak už je to pracovní operace, která je stejná a platí pro ní stejná pracovní a sociální pravidla. To znamená, že pravidla o vysílání na to také se vztahují. Tedy abychom Eh, dobře pracovat, potřebujeme tachograf, to se řeklo už několikrát. A technicky je to možné, tady jde jenom o politickou vůli, která schází a je zřejmé, že pokud se opřeme o to, že, ne, že nemáme inteligentní tachografy nové generace, abychom dospěli k výsledkům, které tady popisuji, tak půjde jenom o politickou akci. To znamená, že nechceme dnes sociálně řešit oblast dopravy. A musí to být jasná politická vůle a jedna, jedna věc se nedá udělat bez druhé. Končím dvěma body. Za prvé, co se týče lhůt. Spravodajka, pokud jde o vysunou práci paní Moran Šartě, má pravdu. Nesmí to být práz, prá, právní vakuum. Pokud nebude existovat jasný lex specialis, tak eh, řidiči v dopravě musí být pokryti. A právě nová legislativa o vysílání pracovníků musí být aplikována, protože jinak by došlo k distorzi mezi všemi zaměstnanci a řidiči. A to by bylo i právně napadnutelné. A byl jsem trošku překvapen vyjádřením kolegy z Front National. Proč? Protože vy jste bojovali, a máte na to právo, proti veškeré legislativě, která má věci harmonizovat v sociální oblasti. S tím, že to není úloha Evropské unie a že se to má dělat na národní úrovni. Já to respektuji. Nezdílím to, ale respektuji. A dnes využíváte legislativu o vysílání pracovníků, která je na najednou skvělá a říkáte, že práce paní Dlabajové nejde dost daleko. Takže to je určitý rozpor a bude třeba ho jednou vysvětlit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji pěkně. Já navrhuji, abychom postoupili přímo k dalšímu bodu našeho jednání. Zpravodaj je pan Bach. Zapomněl jsem někoho? Samozřejmě ještě paní Dlabajová. Asi bude nejlepší, pokud vystoupíte nyní. Já se zatím podívám na ten další bod jednání. Já bych ráda zareagovala na pár věcí závěrem Rád bych poděkovala všem za jejich příspěvky. Myslím si, že je velice zajímavé vyslechnout si o různé názory. Vezmu v úvahu všechny pozměňovací návrhy, na jejichž předložení se těším. Zazněla tady řada věcí, s nimiž souhlasím, řada věcí, s nimiž nesouhlasím. Nemá smysl teď říkat, eh, s čím souhlasím a s čím ne. Dovolte, abych připomněla ale několik věcí. Za prvé, paní Regnerová, dovolte, abych vám připomněla, že jsme na výboru hlasovali pro směrnici o vysílaných eh, pracovnicích, která přenáší od, otázky dopravy do Lex Specialis. Je to úvodní ustanovení 10, takže odehrálo se to v parlamentu a na radě. To je situace, která platí. Neznamená to tedy, že můžeme říct, že jsme se tím nezabývali, protože jsme o tom hlasovali. Za druhé, co si skutečně myslím, je, že ten problém musíme nahlížet z různých úhlů pohledu. Protože jsem navrhla tento dokument, který je jasný, přehledný a nabízí různé úhly pohledu. Všichni jste řekli, pojmenovali ten problém, který chceme řešit. Je jim nekalá hospodářská soutěž. S tím souhlasíte. Chceme eliminovat zneužívání systému. Eh, chceme eliminovat další administrativní zátěž. Chceme eliminovat ty faktory, které působí nekalou hospodářskou soutěž, jako jsou například mm, řidiči, kteří žijí kočovným způsobem života. To také působí nekalou hospodářskou soutěž. V některých případech je to i kabotáž, to jste také zmínili. Myslím, že se všichni shodneme na tom, v čem spočívá problém a který chceme řešit. Dovolte, abych nabídla, nebo abych připomněla, že nabízím trochu odlišnou logiku. Pokud eh, budeme nadále Eh, tvrdohlaví a začneme se hádat o počtu dní, někdo chce tři, někdo pět, někdo dvacet, někdy to nechce omezovat, tak se z toho nikdy nedostaneme. Takže moje logika je taková. Podívejme se opravdu, v čem problém spočívá. Definujme, co to je mezinárodní doprava a pokusme se nalézt rovnováhu. Souhlasím s tím, že tuto rovnováhu musíme nalézt. Rovnováhu mezi ochranou pracovníků, řidičů a Eh, volným nabíz, poskytováním služeb. Pokud změníme pravidla, pokud vytvoříme administrativní zátěž a pokud eh, neaplikujeme logiku a selský rozum pro ty kontroly, tak se k tomu za několik let budeme vracet eh, a budeme na, ve stejné situaci. Takže nejde o ten počet dní. Nejde o to, aby vyhrál ten, kdo je pro tři dny nebo ten, kdo eh, je pro sedm dní. Jde o to, co uděláme pro jednotný trh, pro vnitřní trh. Poslední poznámka. Děkuji, Elizabet, že to zmínila. Vstup v platnost je opravdu velkým úkolem. Zmínila jsem to úvodem svého proslovu. Musíme být velice obezřetní. Proto bych uh, uh, va, uh, vás požádala, abychom eh, se zabývali tím, jak přistoupíme k revizi směrnice a k Lexu Specialis. Takže eh, přihlásím se opět, protože jsem tím novou pro další témata. Závěrem bych ráda řekla, že musíme být velice opatrní a musíme se věnovat té logice. Děkuji. Ano, je pravda, že ta dvě témata souvisí. Lhota pro předložení pozměňovacích návrhů pro tuto zprávu je 31. leden. My 27. a 28. března budeme hlasovat v našem výboru a 15. května to jde do výboru pro dopravu. Stejný harmonogram platí pro další bod na našem prodojednání. Myslím, že se mu můžeme i hned věnovat, poněvadž jsou to provázaná témata. Takže nyní dávám slovo panu Žorži Bachovi. Prosím, máte slovo. Já, vielen Dank. Děkuji pěkně. Musím úvodem konstatovat, že návrh komise obsahuje několik dobrých bodů. Je to například lepší spolupráce mezi správními orgány, a také lepší výměna informací. Důležité také vyjasnění toho, že eh, pravidelný týdenní odpočinek eh, ve výši 45 hodin a více nesmí být stráven v kabině auta. To rozhodl, o tom rozhodl 20.12. Evropský soudní dvůr. Také to, že řidič může vždy pravidelně odjíždět eh, do místa svého bydliště je dobrý, ale není to v tom návrhu komise jasně řečeno. Proto bych eh, rád navrhl definici domova, kde je tedy eh, bydliště řidiče a nikoli v sídlo společnosti. To je pozměňovací návrh 9. Byl jsem od počátku toho mění, že aktuální pravidla pro odpočinek jsou v pořádku, pokud jsou správně aplikována, takže není potřeba je měnit. Proto jsem ve svém stanovisku navrhl aktuální pravidla pro odpočinek řidičů zachovat. Rovněž jsem se pokusil eh, ty pozitivní body dát do jednoho, eh, sloučit tedy Eh, jedná se o zlepšení bezpečnosti na silnicích, aniž by byla omezena flexibilita podniků, dopravních podniků, tedy přepravních podniků. Proto by lehká užitková vozidla eh, měla spadat také do nařízení. Eh, lehká užitková vozidla do 3,5 tuny. Měla by spadat do nařízení pouze tehdy, pokud jsou provozována v okruhu více než 100 km od sídla společnosti, tak, aby eh, ty místně činné podniky nebyly zatěžovány. Kromě těchto pravidel také navrhuje návrh komise ohledně kompenzace eh, sniž, eh, redukovaného týdenního odpočinku ve výši 45 hodin. To znamená, že po pěti týdnech je potřeba začít s odpočinkem ve výši minimálně 46 hodin. A tento odpočinek by tedy se měl odehrát buď to doma, anebo v nějakém jiném soukromém zařízení. Myslím si, že to je realistický návrh eh, eh, požadovat od podniků, aby organizovali práci tak, aby se řidiči nejpozději po pěti týdnech mohli vrátit domů. Jeden z nejvýznamnějších bodů je datum, od kterého může každý, každý, od kterého bude muset být každé vozidlo vybaveno inteligentním tachografem. Je jasné, že tento nástroj bude nabývat významu v budoucnosti. Máme tu co dočinění s technickou revolucí. Digitalizaci nelze zastavit a my stále zápasíme se zaváděním inteligentních tachografů a proto 15. červen 2019 eh, kde tady bude muset být inteligentní tachograf instalován do nově homologovaných vozidel. Pak je tady eh, předpokládaná lhuta 15 let a já navrhuji tuto přechodnou lhutu zkrátit o 5 let. To lze vnímat také v souvislosti s, redukc- s redukcí eh, administrativní zátěže, jak pro řidiče, tak pro eh, kontrolory. Samozřejmě se tím sníží eh, veškerá práce. Je potřeba posílit článek, kde se hovoří o tom, že podnik nemůže vyplácet řidiče na základě odjetých kilometrů, ujetých kilometrů či na základě eh, tonáže zboží, pozměňovací návrh 12. Dopust tento zákaz platí pouze tehdy, pokud výplata eh, představuje nějaké nebezpečí pro bezpečnost dopravy. Zatím se to nekontroluje, respektive lze to těžko kontrolovat. To znamená, že podniky k těmto platbám stále sahají. Těším se na spolupráci s, se stínovou spravodajkou Určitě to bude dobrá zpravoda, eh, určitě to bude, byla dobrá práce a myslím si, že dosáhneme, dosáhli jsme a dosáhneme výsledku eh, dobrého, který tady bude příznivý pro všechny zúčastněné kontrolory, podniky i řidiče. Děkuji pěkně. Thank you, Mr. Bach. Eh, Děkuji, pane Bachu. Nyní pan Roy Christensen. Stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Obecně bych rád uvedl, že pokud se nám nepodaří zlepšit eh, podmínky pro řidiče, nepodaří se nám vytvořit eh, atraktivní odvětví dopravy, které přiláká kvalifikované řidiče v budoucnu. Proto bych také poděkoval zpravodaji, panu Bachovi, Domnívám se, že odvedl výbornou práci v souvislosti s touto zprávou. Mohu říct, že souhlasím s většinou navržených pozměňovacích návrhů z jeho pera. Ehm, mám pozměňovací návrhy k dalším tématům, která jdou stejným směrem. Je tady však několik bodů, kde bych chtěl jít ještě dál než pan Bach. Dovolte, abych zmínil nyní dva z nich. Rád bych viděl implementaci inteligentních tachografů v co nejkratší době. Inteligentní tachograf je opravdu významný pro prosazování pravidel a nevidím důvod, proč by neměl být plně implementován do, 20, do roku 2021. Musíme rovněž zajistit, aby eh, řidiči eh, dostali zaplacenou cestu domů, tak aby nemuseli zůstat v zemi, kde skončili s prací. Závěrem bych rád řekl, že eh, můžeme nalézt velice kvalitní a silné kompromisy, které povedou ke zvýšení bezpečnosti na silnicích v Evropě. A také se těším na spolupráci s ostatními spolu, Děkuji pěkně. Děkuji pan Šlotovský za EKR. Prosím, máte slovo. Pani przewodnicząca, oczywiście również przyłączam. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych také poděkoval panu Bachovi za přípravu tohoto návrhu stanoviska. Všichni se shodneme na tom, že profesionální řidič má tvrdý chleba. Musíme zajistit, aby jim bylo umožněno kvalitně rozpočívat, protože pouze tehdy budou schopni bezpečné jízdy. Nesmíme však ztrácet ze zřetele, že tento konkrétní sektor je velice senzitivní na, senzitivní na administrativní zátěž, která se promítá jak do časově náročné činnosti, tak do nákladů. Existuje nedostatek parkovacích míst a to po celé Evropě. Podle německého združení německého združení eh, eh, provozovatelů parkovacích míst Eh, je evidentní, že nám chybí 31 tisíc parkovacích míst, což znamená, že by trvalo několik eh, desetiletí eh, tato parkoviště po celé Evropě postavit. Z toho plyne, že nemůžeme tak dlouho čekat, než se tato parkoviště objeví. Možnost vzít si týdenní ospačenek a strávit jej v kabině, řeč, v kabině řidiče, pardon, v kabině vozidla je nezbytné. To se týká hlavně dálkové dopravy. No a dálková doprava je nezbytná pro fungování vnitřního trhu pokud eh, bude odpočinek stráven v kabině řidiče, tak eh, by to mělo tedy být v pořádku, ačkoliv to není preferovaná alternativa. Dalším tématem je maximální eh, doba řízení a také možnost vrátit se do místa bydliště, pokud tedy ta doba odpočinku bude delší než 45 hodin. Spravodaj významným způsobem pozměnil návrh komise. S tím tedy, že řidič se musí vrátit domů po třech týdnů. Pro státy na okraji EU je to příliš restriktivní. Je obtížné takto plánovat eh, práci a jízdy. Možná šest týdnů by bylo vodnější dobou. Řidič by se měl mít možnost sám rozhodnout, kde stráví svoji dobu odpočinku. Dalším tématem je vůbec použitelnost eh, těchto pravidel pro lehká užitková vozidla do 3,5 tuny. Ta jsou využívána především malými a středně velkými podniky, pro které by to znamenalo velkou administrativní zátěž a zvyšilo by to jejich náklady na obchodní činnost, což by mohlo být problematické. Dalším problémem je to, že toto období eh, podle nařízení z roku 2014 je zkrácené. Ta dohoda nyní počítá s obtížným kompromisem. Podle odborníků eh, neřeší interventní tachografy všechno. Náklady na jejich instalaci představují také velký úkol, především pro malé přepravní podniky. Proto si myslím, že pokus pozměnit návrh komise z tohoto hlediska je neos- neodůvodněný. Souhlasím s tím, co tady zaznělo, v tom smyslu tedy, že skutečný problém, který musíme vyřešit, aby byl odvětví bezpečnější a atraktivnější, je nedostatek parkovacích míst, stejně jako nedostatek levného ubytování pro řidiče. Vyřešit tento problém by trvalo léta. Radikální změna pravidel by sebou přinesla velkou zátěž pro společnost, především těch společností, především ty, které jsou na hranicích EU všechno by se to promítlo eh, na, do peněženek zákazníků. Jsem si jistý, že navzdory rozdílným názorům a pohledům se nám podaří dobrat se vhodného řešení, vhodného kompromisu. Uh, yes, it's uh, uh, Martina. Ano, Martina Dlabajová má slovo. E, vaše jméno je uvedeno všude, ale je to tak. Já si myslím, že je to dobře, protože tato témata jsou velmi propojená. A pan děkuji panu Bachovi za prezentaci a za návrh stanoviska. Myslím si, že to je správné místo, kde se má, má, musíme zabývat těmi řidiči nomády takzvanými. A jsou zde další pravidla, která by měla být implementována. A Eh, tak, aby fungovala. Nejdůležitější je, aby ta pravidla fungovala. Jsem ráda, že pan Bach hovořil o problému s paní v kabinách. Další kolegové se o tom taky zmínili. Ve stanovisku se zcela jasně říká, že Evropa postrádá infrastrukturu a než ta infrastruktura bude existovat, tak věř, si myslím, že je eh, nereálné zakázat spaní v kabinách. Můžeme jedině doporučit, že řidiči by měli být možnost spát mimo kabinu, ale záleží na, té, na tom, zda ta možnost je. To je z mé strany jenom doporučení. Jsem také velmi ráda, že vidím změny v tom vašem návrhu týkající se návrhu domů na týdenní odpočinek, protože já vidím, že v návrhu komise je to velmi omezující. Řidič si má mít možnost vybrat místo, kde si eh, chce odpočinout. Každopádně jako společnost vodopravce nemá eh, mít povinnost eh, eh, hradit náklady toho, když si vybere nějaké jiné místo, aby mu neplatila prostě místo, kam by chtěl jet na dovolenou. Takže eh, místo by eh, může být definováno jako eh, místo, jako adresa nebo bydliště toho řidiče, anebo místo, kde je provozovna. Pak lehká užitková vozidla. Velmi ráda o tom pohovořím na Eh, schůzi stínových zpravodajů, tam se vším nesouhlasím. A samozřejmě eh, eh, souhlasím s větší flexibilitou a s, pokud jde o odpočinek. Takže máme čtyř čtyř týdení návrh komise a já si myslím, že ten čtyř to čtyřtýdenní období by se mělo zachovat taky pro návrat řidiče na základnu. Eh, myslím si, že aby to bylo jasné, zcela tak bychom měli zachovat stejný počet týdnů. Takže těším se na spolupráci a jsem připravena koordinovat všechna tato témata. Děkuji vám. Paloma López Bermecho, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Zaprvé bych chtěla poděkovat zpravodaji za vykonanou práci na tomto stanovisku. A e, když jsem studovala ten návrh, tak e, bych chtěla říci, že e, plně souhlasíme s tím, co říká pan Bach a je zde pár věcí, které bychom rádi vylepšili. Myslíme si, že je nezbytné vynutit provádění současné normy prostřednictvím lepší, více a lepších kontrol a sankcemi. Nemyslím, myslíme si, že není třeba reformovat současný systém distribuce nebo rozdělení eh, času odpočinku, jak to navrhuje komise. Eh, ten současný systém funguje a řidiči jsou eh, s tím spokojeni. Každopádně při konzultacích s občany se se neobjevilo nic, co by se týkalo problému s dvoutýdenním eh, obdobím, takže nevidíme důvod, proč to prodlužovat na čtyři týdny. Pokud jde o 48 hodin, tam je možné odpočívat eh, v kabině, pokud ty podmínky jsou dostatečné. My to tak eh, chápeme, že je to dobré i z hlediska zaměstnance. A jinak místo odpočinku musí být pro řidiče bezpečné a mít příslušné eh, vybavení. Eh, návrat by měl být eh, do bydliště řidiče a nikoliv do místa, kde je, nebo do země, kde je, kde má sídlo společnost. Abychom eh, lépe zlepšili tuto normu a uplatňování této normy, musíme se zaměřit na eh, použití inteligentních tachografů, ty by se měly zavést co nejdříve protože tak eh, budou kontrolovány časy řízení, časy odpočinku a bude to snadno aplikovatelné i na přeshraniční dopravu. E, jinak souhlasíme prakticky ve všem s tím předloženým stanoviskem a budeme dále spolupracovat. Děkuji, děkuji a dáme slovo paní Lamper, která je za zelené. E, děkuji, e, paní, eh, paní předsedně, hovořím za naši stínovou zpravodajku paní Deli. Za naši skupinu bych chtěla poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Eh, ten návrh zprávy prokazuje, že si uvědomujeme, jak je ta situace urgentní. Eh, je z toho návrhu zpravodaje je zcela jasné, že musíme stanovit pravidla a že ta pravidla musí být konkrétní a efektivní a kontrolovatelná. A je třeba je taky kontrolovat. My bychom eh, chtěli ještě postoupit eh, a zdůrazně digitalizaci eh, sektoru. Digi, inteligentní nebo digitální tachografie je třeba zavést co nejdříve, protože to přispívá k bezpečnosti silniční dopravy a také podporujeme váš návrh k rozšíření působnosti na lehká užitková vozidla, protože čím dál tím čím více těchto lehkých užitkových vozidel nahrazuje těžké kamiony, takže je důvod se na ně zaměřit. Samozřejmě s ochranou těch podniků, které používají tato vozidla pro dopravu do 100 e, kilometrů. E, Spaní v kabinách během běžného e, týdenního odpočinku myslíme si, že teď nejs, není dostatek ubytování, takže se musíme podívat na to, co je reálné a tito lidé si mohou vybrat, kde si chtějí odpočinout. Pokud jde o řidiče nomády, tak zde zaznělo čtyři týdny, čili prakticky měsíc. Já zde jsem pro to, co už zaznělo z os, dalších, eh, z, z výboru pro, eh, eh, v, jiný, v, jiným, v, jiným, v jiných výborech a týkající se ochrany zaměstnanců, s tím souhlasím. A nyní Rosa Damato, děkuji paní předsedkyně. Pokud jde o e, čas řízení a čas odpočinku musíme e, zajistit, že řidiči budou lépe e, chráněni a že nebude velká administrativa. Pokud zaved, hovoříme o inteligentních tachografech, tak samozřejmě, když budou, tak budeme mít všechny záruky týkající se času řízení a času odpočinku. Myslím, že musíme eh, zkrátit tu dobu, než budou inteligentní tachografy povinné ve všech vozidlech. Pokud jde o čas odpočinku, eh, řidiči musí mít možnost se vrátit Eh, domů během nejkratší doby před, eh, předpokládané telné. A pokud jde o to, že neexistuje struktura, kde by mohli řidiči eh, přespat, je otázka zdát, používat nebo zda umožnit tu tu možnost, aby spali v kabině. Eh, každopádně v následujících třech dnech předložím příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji, pan Dominik Marten má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče doby řízení a odpočinku u řidičů silniční dopravě, tak souhlasíme s návrhy pana zpravodaje Bacha. Když chcete zkrátit přechodné období pro instalaci digitálního tachografu, všechna vozidla vybavená do roku 2024, to je skutečně daleko. S tím souhlasíme. Když chcete ukončit výjimku pro lehká užitková vozidla s hmotností pod 3,5 tuny do 100 kilometrů, od eh, místa, od sídla společnosti, které si přejete, a když má pracovní doba být uspořádána tak, aby řidiči měli mít možnost se vrátit do místa pobytu nebo jiného místa, které si zvolí, aby tam strávili týdenní odpočinek delší 45 hodin. Takže to představuje kompenzaci za sníženou týdenní dobu odpočinku. Připomínám, pane zpravodaj, že žádná ze zpráv jasně neupravuje povinnost eh, společností pokrýt eh, náklady na ubytování nebo na cestu související s touto týdenní dobou odpočinku řidiče. A doplním, že tento odpočinek by samozřejmě měl být mimo kamion, mimo kabinu kamionu, tedy v hotelu nebo doma. A také vítám revizi doby odpočinku, která zakazuje odpočinek v kabině, protože to by přispělo k omezení trvalé kabotáže, která zabíjí naše podniky a naše pracovní místa. Děkuji. Thank. Děkuji vám. Ještě máme pár eh, jmen. Paní Lope Fontaně. Eh, děkuji. V první řadě bych eh, ráda řekla, že George Bach vykonal vynikající práci a pravda je, že hodně souhlasím s jeho zprávou a v zásadě vidím eh, problém eh, vyřešit ten problém bezpečných eh, míst k odpočinku a, a, a zařízení na nich, která jsou potřeba, protože zákaz spaní v kabinách by mohlo být příliš restriktivní, zvlášť když neexistuje žádná jiná možnost. Takže v krátké době, krátkodobě potřebujeme můžeme toto umožnit dříve, než budou bezpečné možnosti eh, nebo bezpečné bezpečná místa, kde budou moci přespat. Jinak, pokud jde o lehká užitková vozidla, která působí do 100 kilometrů od podniku, od provozovatele, ve velkých eh, centrech, eh, ve velkém centru logistickém eh, ve Španělsku, ve Saragose je místo, které je ve městě a může spadat pod působnost směrnice pokud si rozdělí činnost v rámci jedné provincie. Takže o tom se může diskutovat ještě a pokud jde o lokální nebo eh, regionální dopravu eh, lehkými užitkovými vozidly, mimo směrnici by neumožnilo používat tato vozidla pro mezinárodní dopravu. A jinak čím dřív budou inteligentní tachografy, tím lepší to bude pro všechny. Děkuji. Pan Pirinský, máte slovo. You, Děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěl ocenit práci zpravodaje. A, e, jsem velmi rád, že dokon, budeme mít příležitost dokončit práci na tomto tématu velmi stručně ke čtyřem bodům. Referenční období výpočtu týdenního odpočinku. Bylo by asi dobré podpořit návrh zpravodaje ponechat současné období dva týdny místo návrhu komise čtyř týdnů, protože dvoutýdenní eh, doba dává lepší záruku ochrany pracujících a omezuje flex, omezení flexi, omezením flexibility právě na ty dva týdny kdy si mohou vybrat, eh, zda odpočívat nebo ne, protože ty čtyři týdny už dávají možnost hledat eh, nové možnosti porušení tohoto pravidla a vykořišťování řidičů. Eh, navíc eh, ty dva týdny, když se ponechají, tak nebude třeba reorganizovat podniky, které provozují dopravu, tím, že budou stanovat nové harmonogramy a nové trasy lehká užitková vozidla. E, já si myslím, že by to nebylo tak odůvodně, e, moc odůvodněné, protože jak můžete používat kamiony nebo zapojit kamiony Nebo jak můžete dopravovat mezi, mezinárodně, mezinárodní dopravě zboží, když nebudete používat lehká užitková vozidla, protože já se jich používá čím dál tím víc a myslím si, že by pro ně měl platit současný režim. A jinak to, ta možnost eh, vrátit se domů a organizovat e, práci tak, aby se řidič mohl vrátit domů každý druhý týden, to je věc, která si myslím zasluhuje podporu, protože e, bude mít e, závažný pozitivní sociální dopad a měla by být možnost aby toto ustanovení, jak navrhuje zpravodaj, návrat buď do místa bydliště nebo na jiné místo, které si řidič vybere. A pokud jde o zavedení inteligentních tachografů do 31. prosince 2021 plně, to je třeba podpořit a nezdržovat jejich zavedení. A e, argumentace náklady je e, marginální, když vezmeme v úvahu e, přínos, který to bude mít, hodnotu, který to bude mít. A navíc všechna nová vozidla, všechny nové modely eh, vozidel nákladních už mají tyto inteligentní tachografy zabudované. Děkuji. Paní Sondej má slovo. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho práci a říci, že ho podporuji ve třech věcech, které jsou zásadní. Za prvé, co se týče zákazu týdenní odpočinkové doby v kabině. Za druhé využívání inteligentního tachografu pro všechna vozidla od roku 2019, tedy samozřejmě v rozumné lhutě. Ty lhuty navržené komisí jsou skutečně příliš dlouhé. Za třetí, myslím, že je třeba skutečně vyplnit právní vakuum, které existuje pro lehká užitková vozidla. Ta musí být zahrnuta do mechanismu celého balíčku o dopravě. Je to důležité pro silniční bezpečnost, ale také pro pracovní podmínky řidičů a samozřejmě pro omezení situací, kdy nastává nekala. soutěž. Děkuji vám. Děkuji. pane Bachu. Chcete něco doplnit? Snad bych se vyjádřil k některým otázkám, paní předsedkyně. Děkuji za uznání mé práci. Myslím, že se všichni shodují na tom, že je třeba zavést tachografy co nejrychleji. Co se týče nedostatku parkovacích míst, tím je třeba se zabývat v souvislosti se zprávou, která se týká eh, urychleným zavedením eurovinety, tedy směrnicí o dálničním mítném. A musíme tedy provést investice ve spolupráci s členskými státy, protože často existují pravidla, která předpokládají, že nákladní vozy nemohou sjet z dálnice i když by existovaly možnosti ubytování. Je třeba tedy požadovat pružnost od členských států, ale obecně to je evidentně nedostatek eh, parkovacích míst pro nákladní vozy. Pokud jde o využívání vozidel, jsem připraven k pružnosti, zejména pokud jde o u těch 100 kilometrů u lehkých užitkových vozidel. Ten práh je 3,5 tuny a vše, co je pod touto úrovní, není pokryto. To znamená, že podnikatelský model se mění a stále více zboží je přepravováno malými užitkovými vozidly ve větší množství spíše než velkým kamionem. A vidíme, že řidiči spí na sedadle 4 až 5 hodin a potom pokračují v cestě. A to je eh, uchylka, které je třeba čelit. Někteří budou asi tvrdit, že je to marginální jev, ale já říkám, že to je model, který se stále více rozšiřuje a měli bychom tomu čelit a zabránit eh, ze všeobecnění tohoto jevu. Co se týče doby odpočinku v kabině nebo mimo kabinu kamionu, je třeba chápat, že každodenní doba odpočinku je trávena v kabině a představuje to zátěž pro řidiče je tedy nereálné, že by prodloužená doba odpočku byla také trávna v kabině, protože už existuje tolik eh, různých výjimek a možností eh, snížené doby odpočinku a navíc je za to je nabízena kompenzace za to. A tato kompenzace je v souvislosti s prodlouženou dobou odpočinku. Ta by měla proběhnout přiměřených podmínkách ubytování, tedy spíše než hovořit o dvou, třech nebo čtyřech týdnech, měli bychom se držet zásady, která je potvrzena v návrzi komise. Děkuji. Děkuji. Možná komise se chce vyjádřit, chce něco doplnit. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím, že rozprava byla velmi bohatá a konstruktivní a ukazuje také provázanost eh, jednotlivých otázek a týká se to zprávy paní Dlabajové, pana Bacha, máme tu ještě třetí. Tedy obraz dopravy je, jak víte, velmi důležitá pro ekonomiku. Pět milionů lidí je tam zaměstnáno a chceme naším návrhem zajistit, že existují dobré pracovní podmínky a dobré fungování tohoto odvětví, rovné podmínky a spravedlivá soutěž. Také máme na mysli snížení administrativní zátěže na jednotlivé podniky a potřeba mít důrazné vynucování těchto pravidel. Probíhá jednání v rámci výboru TRAN ještě dnes a je důležité si uvědomit, že všechny tyto otázky jsou provázané. Na jedné straně otevřenost trhu a vysílání pracovníků zajišťující spravedlivé podmínky a dodržení práv zaměstnanců. A je třeba, aby tato profese byla atraktivnější, protože existuje už nedostatek řidičů na trhu. Ale je tu také vazba mezi nakládkou a zátěží silnic. A pokud příjmy z zátěže budou také generovat větší příjmy pro vybudování parkovních míst a měli bychom také bojovat s fiktivními společnostmi, falešnými firmami a s otázkou tachografu. Je třeba zajistit, že budou jasná pravidla, která bude snadné uplatňovat a vynocovat. A chci komentovat i zprávu paní Dlabajové. Je to příklad jasnosti a promyšlenosti a uvedení specifických pravidel do souladu s obecnými pravidly pro vystavení pracovníků za komisi. Mohu jenom vřele přivítat široký názor, že mají existovat specifická pravidla pro vysílání řidičů a pracovníků v dopravě. Myslím, že to je nyní předmětem schody a budeme se snažit o to, aby to co nejlépe fungovalo. Také vítáme názory, které zazněly ve zprávě, to je, že pravidla pro vysílání se mají také týkat kabotáže, protože to jsou domácí operace a neměly by se týkat transitních operací. Tam, kde se trošku lišíme, je co se týče mezinárodní dopravy. O tom bychom měli jednat ještě dále. Souhlasíme s paní Dlabajovou, že dlouhodobé vysílání by se nemělo vztahovat na oblast silniční dopravy. Nová pravidla o dlouhodobém vysílání, to, jak tomu rozumíme, je, že existuje určitá kontinuita poskytovaných služeb pracovníkům v hostitelském státě a to není z definice věci případ pro silniční dopravu. Takže tam je třeba uvítat eh, specifický odkaz právě na to. Co se týče administrativní zátěže u přepravců, tam je to vítáno a některé kontroly byly přesunuty z, z, z povinnosti silničních kontrol a povinnosti pro řidiče na kontroly, které budou prováděny v sídle zaměstnavatele, řidiče, přepravce a ta prohlášení by měla být tedy té standardizované, normalizované podobě. To by mělo usnadnit práci řidičů, kteří evidentně nejsou odborníky na administrativu. A chci poděkovat panu Bachovi za jeho zprávu, zejména o názory na vynucování současných pravidel a zajištění přeměřených pracovních podmínek, abychom zamezili narušení konkurence. I když to nebylo navrženo komisí původně, my si velmi vážíme pozměňovacích návrhů, které směřují k eh, rychlejšímu nasazení inteligentních tachografů, s tím se plně stotožňujeme. Pan Bach navrhl, aby to bylo 2024. Já bych chtěla říci, že v komisi máme studii, která se zabývá technickou proveditelností a také náklady retrofittingu stávajících eh, nákladních vozidel budoucími inteligentními tachografy. Ta studie by nám měla pomoci definovat, co přesně je reálné, když říkáme, že by to mělo být co nejdřív. A kdybych, na kdy bychom měli ten termín stanovit? Mám, my nyní právě shromažujeme příslušné údaje. Také beru na vědomí e, názor na lehká užitková vozidla do 3,5 tuny. To je rostoucí trend a je pravdou, že dochází k určitému vývoji v tom odvětví, to jsme zaznamenali, ale opět je to příliš brzy, pokud je tento trend a náš návrh byl navrhnout první kroky pro profesionalizaci odvětví těchto tedy řidičů dodávek. A máme určité pochybnosti, co se týče proporcionality, vynutit veškeré povinnosti tachografu pro vnitrostátní domácí obchodní operace. Jedná se zejména o uplatnění těchto pravidel pro mezinárodní dopravu v souvislosti s dodávkami s lehkými ložitkými vozidly. A pan Bach eh, zavedl zde pojem eh, toho rádia 100 kilometrů. A pouze některá pravidla z celého toho souboru by měla platit a proporcionalita těch povinností na určité odvětví které se týká zejména malých a středních podniků ještě více než u těch velkých přepravců kamionů. Jsem velmi vděčná zpravodaji, pokud je o návrh pravidel na kompenzaci za zkrácenou týdení, na zkrácený týdenní odpočinek oproti řádnému týdenní odpočinku. To přispívá k rovnováze práce odpočinku řidiče a lepšímu blahu řidičů a také to přispívá k větší bezpečnosti silničního provozu. Tady je také důležité, aby tato zásada, že tedy řidič může se pravidelně vracet domů, a jsme také spokojeni s pojmem domů nebo na soukromé místo pobytu, které zde použito. Nechci to přecházet. Slyšel jsem celou řadu názorů co pravidelně znamená jednou za tři týdny, jednou za pět týdnů, jednou za čtyři týdny. Tady je důležité, aby existoval, aby existoval pravidelný měsíční návrat domů, protože to je také cesta, jak řešit problém, tedy fenomén řidičů nomádů. A dotknu se i aspektu, který zde nazazněl, a je to pozněcí návrh 12 ke zprávě pana Bacha. To souvisí odměňování podle výkonu řidiče. Tady bych vás chtěl upozornit, že je to důležitý prvek eh, odměňování řidičů a zákaz zde může mít nezamýšlené dopady na úroveň odměňování řidičů. Komise změnila tento návrh a uvádí, že je to umožněno pouze, pokud to neohrožuje bezpečnost silničního provozu a proto vás žádám, abyste pečlivě zvážili, jaká je správná úroveň změny tohoto ustanovení. A také tomu rozumím tak, že navržené ustanovení komisí, která e, ukládá zaměstnavateli řidiče poskytovat ubytování nebo zaplatit ubytování, je nedotčena, tedy je to stále v návrhu, který předložil zpravodaj. Děkuji vám. Děkuji, to znamená, že nyní přistoupíme k třetí zprávě ve stejné oblasti. A to je změna na řízení s cílem je přizpůsobit vývoj v daném odvětví a dám slovo paní Lope Fontaně. Máte slovo, prosím. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Budeme, uh, ukončíme tuto uh, diskusi tímto třetím stanoviskem. A e, když se podíváme na to, co se dělo ohledně těch prvních dvou stanovisek, tak vidíme, že e, byla vyjádřena e, různá stanoviska, objevily se určité nesouhlasy. Já jsem se jsem diskutovala se stínovými zpravodaji, došli jsme eh, ke společným závěrům, tak eh, abychom eh, umožnili volné poskytování služeb a zároveň abychom zajistili bezpečnost na silnicích. Podmínky v dopravě jsou velmi různorodé a doufám, že se nám podaří dospět k dohodě, protože to je zásadní pro tento sektor v celé Evropě. Body, které bych chtěla zdůraznit, jsou následující. V první řadě není eh, třeba vytvořit příliš velké administrativní bariéry pro malé a střední podniky a pro OSVČ. V Evropě nyní je málo řidičů a my nesmíme tedy udělat to, že bychom ještě příliš mnoho omezovali ty, kteří chtějí vstoupit na tento sektor a e, aby se tak zbrzdila doprava v rámci Evropské unie, protože to by poškodilo ekonomiku, to je nepochybné protože e, v dopravě je spousta pracovních míst a to musíme brát v úvahu. Takže a teď týká se to především řidičů lehkých užitkových vozidel do 3,5 tuny. Na druhé straně nemyslím si, že by bylo vhodné aby směrnice o vysílání pracovníků se e, měnila nebo se uplatňovala tak, jak to navrhuje komise, protože je třeba mít pravidla, která budou odpovídat potřebám sektoru. A kabotáž zde musíme zabránit návratu do vákua a tomu, aby se realizovala mezinárodní doprava. E, je třeba, aby e, mě byla rentabilní do určité míry, protože e, jinak by neměla smysl jako mezinárodní doprava. Takže je třeba, abychom kabotáž zahrnuli do směrnice o vysílání pracovníků. A kdyby tomu tedy tak to bylo, tak bychom se museli shodnout na tom, abychom mohli eh, přijmout rozšíření na příslušný na početní, které by umožnili návrat domů, protože je důležité, že musíme zajistit návrat do domovského členského státu, do členského státu, kde sídlí podnik, kde sídlí dopravce. A to by eh, Eh, umožnilo nakonec i eh, provozování v hostitelské zemi v nedomácí zemi po dlouhou dobu. Mezi, použi- mezi eh, argumenty, které zazněly, pokud jde o rozsah působnosti směrnice o vysílání se hovoří o sociálním dumpingu, o špatných podmínkách řidičů a o nedostatku řidičů. To je realita, která bohužel je. Ale tý, ne, ne, nejsou tyto špatné praktiky ve všech pod, eh, podnicích, které provozují mezinárodní dopravu. A proto nemůžeme hovořit o těch, těchto špatných podmínkách jako o problému celého sektoru eh, je třeba eh, respektovat taky svobodu usazování a neklást překážky v tomto smyslu. Svoboda usazování implikuje reálnou přítomnost v dané zemi a proto je třeba, aby byly efektivnější a častější kontroly, které by zajistily skutečnou účast, skutečnou přítomnost eh, tam, kde je podnik usazen, tak, aby se zamezilo existenci těch podniků, které mají jenom poštovní schránku eh, takže tak budeme moci bojovat proti poštovním Eh, proti podnikům, které mají jen poštovní eh, eh, schránkám a proti nekalým praktikám. To je z mé strany všechno. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, slovo má Sean Simon. Máte slovo jako stínový, děkuji mnohokrát. Děkuji zpravodajce za vynikající práci a všem ostatním stínovým za jejich eh, přátelský a konstruktivní přístup. Návrh stanoviska spočívá ve 24 pozměňovacích návrzích a některé můžeme podpořit, tedy navýšení kontroly, co se týče schody, boj s fiktivními společnostmi. A někde to bude obtížnější, například, jak už jste řekla, pozměňovací návrh, které řeší vysílání a kabotáž, ale jsem optimista a věřím, že nalezneme mezi sebou způsob, jak uzavřít kompromis a posunout se ku předu. Protože, jak řekla Martina, opakovaně všichni se shodneme během našich neformálních rozhovorů stínových zpravodajů, že chceme dosáhnout eh, dohody, která bude schůdná a aby tedy ten proces nebyl teoretický a ideologický, ale praktický. Zmíním některé pozornosti návrhy pravodajky a zkrátce se vyjádřím k tomu, jak budou vypadat naše návrhy. Pokud je o fiktivní společnosti. My chápeme obavy, zejména pozornosti návzích 5 a 6 volá k ukončení falešných, fiktivních eh, společností poštovních schránek. A tyto společnosti také provozují lehká užitková vozidla. Podle návrhu komise by tato vozidla měla plnit čtyři kritéria. Efektivní usazení, finanční kapacita, a musím říci, že na rozdíl od eh, pozměňovacího návrhu 13. Myslíme si, že lehká vozidla by měla plnit všechny čtyři návrhy, tedy včetně profesionální kvalifikace a také dobré pověsti. A to je segment trhu, kde většina eh, nesrovnalostí se vyskytuje a porušení zákona. A proto bychom neměli vylučovat tento segment trhu z poloviny kritérií. A i když je pravda, že hodnocení dopadu komise předpokládá náklady na zavedení právní schody, tak hodnocení dopadu také předpokládá úspory pro celý sektor v celé Evropské unii od 2,7 do 3,2 miliardy euro, takže je to určité něco za něco. Pokud jde o požadavky na finanční kapacitu v pozměnce návrhu 18, pravodajka navrhuje jiný režim pro podniky, které využívají lehká užitková vozidla. A bylo by zajímavé, kdybych mohl pochopit, eh, odkud jsou čerpána čísla, tedy tisíc euro na každé další vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřesahuje třeba půl tuny. Tedy pokud jde o vysílání 7, 16, 20, 23, to jsou čísla pozměňovacích návrhů, tak tam jsme zklamáni, že chce vyčlenit vysílání u kabotáže a s tím zásadně nesouhlasíme. Kabotáž vlastně patří k porušením pravidel, která vedou ke ztrátě dobré pověsti a ten, to je provázáno neoddělitelně pokud jde o vynucování a kontroly, eh, tam jsme se shodli, že vynucování je slabé a je třeba ho zlepšit a proto podporujeme se na 23, větší míra kontrol, tam bychom měli být ambicioznější. Pokud jde o naše vlastní pozměňovací návrhy, když až je předložíme, ano, musíme zdůrazňovat dočasný a vnitrostátní charakter kabotáže ale musíme zachovat svobodu usazení u pracovníků. A evidentně je třeba buď zkrátit dobu kabotáže, pokud nebudou ty nástroje existovat pro řádné odměňování během operací, anebo snad je třeba zachovat někde něco, kolem, které by vlastně odpovídalo současným pravidlům musíme zajistit, aby dokumenty byly na palubě vozidla pro příslušné kontroly a musíme také přejít k, k přijetí velmi rychle k elektronickým nákladním listům a nemyslíme si, že zavedení do roku 2024 inteligentních tachografů je něco rychlého, je to pomalé, a my bychom uvítali inteligentní tachografy do konce roku 2021. A očekáváme, jaké doklady provědenosti nám předloží komise. Je třeba zlepšit elektronický registr společností na národní úrovni, je třeba se zabývat fondem pro sociální záruky, ale třeba zajistit, že tam budou prostředky pro nemocenskou, pro propouštění a pokud eh, společnost přijde o svou licenci a konečně lepší odborná příprava pracovníků a lepší koordinace mezi členskými státy. Děkuji. Děkuji, Šone. Paní Stevens má slovo. Máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, goedemorgen. Děkuji pěkně, kolegyně a kolegové. Dobrý den, dobré dopoledne. Dovolte, abych nejprve poděkovala zpravodaji za návrh stanoviska. Jsem plně přesvědčen o tom, že potírání ilegálních aktivit, eh, například aktivit eh, schránkových společností a fiktivní činnost samostatně vydělečných osob je problémem. Je potřeba um, zavést přísnější pravidla. O to, ovšem otázka je, zda to, co požadujeme v této zprávě, je dostatečně přísné. Uvedu příklad. Pokud jde o kabotáž, tak souhlasím se zpravodajem v tom, že je potřeba zavést jasná a srozmetelná pravidla. Další pozitivní věc je to, že komise eh, chce upustit od maximálního počtu jíst. Komise, pardon, kabotáž se musí omezit na svůj Eh, prvotní účel. Je zapotřebí chránit také životní prostředí a musíme eliminovat jízdy prázdných eh, vozidel. Proto bych eh, opravdu byla proto, aby se ten počet dní kabotáže omezil, aby kabotáž nepřispívala k nekalé hospodářské soutěži. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Dlabajová. Děkuji pěkně. Pokusím se vyjádřit stručně. Stanovisko Veroniky vítám. Veroniko, vzala si totiž v úvahu to, co je potřeba vzít v úvahu. Je to ten komplexní náhled na situaci. V návrhu stanovisku odkazuješ na různé dokumenty, které se v současné době projednávají. Už jsem zmínila, že si musíme uvědomit vzájemnou propojenost všech dokumentů, ať už je to tedy eh, směrnice o vysílaných eh, pracovnících a tak dále. Musíme se na to dívat komplexně. Oceňuji, že se ve svém návrhu stanoviska vzala ufovahu náklad na kabotáž, fungování vnitřního trhu, snížení administrativní zátěže, akcentace specifického postavení malých a středně velkých podniků a eh, potřebu lepších kontrol. Myslím si, že se shodneme na tom, že odvětví dopravy si zaslouží specifickou legislativu právě díky svému mobilnímu charakteru a proto se těším na naši spolupráci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji pěkně. Rinyar Nakari za GUE NGL. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodaj za toto zprávy. Je nezbytné vést tento významný dialog na toto obtížné téma. Jde především o to, jak zajistit, aby řidiči byli adekvátně odměňováni a aby byly odměňováni legitimním způsobem. Já jsem minulý týden eh, měla telefonát od dánské dopravní firmy, dopravní agentury, která zaměstnává řidiče z různých zemí a platí je podle místních sazeb. Myslím si, že se tomu musíme věnovat, protože je tady velká, velký rozsah nekalé hospodářské soutěže na straně velkých podniků které tlačí mzdy dolů. Samozřejmě chceme zajistit, aby byly pracovní podmínky rovné pro všechny a aby řidiči byli řádně odměňováni. Ale ta hospodářská soutěž je, je drtí. Hovořili jsme tady o nutnosti zamezit řidičům v eh, průběžném provádění kabotáže. Je potřeba tam dělat přestávky. Eh, Kabetáž je jakousi nadstavbou té mezinárodní dopravy. Eh, pokud je vozidlo registrováno v nějaké zemi, tak by mělo být provozováno také tam. To platí také pro firmy, které jsou registrovány dané zemi, tak tam by měli také provozovat svoji činnost. Myslíme si, že pokud bychom nevyřešili tu problematiku kabotáže, tak bychom vytvářeli podmínky pro nekalou hospodářskou soutěž. Je potřeba také eh, stanovit povinné přestávky. Eh, v případě kabotáže je potřeba se je potřeba zemi opustit a poté se vrátit za účelem kabotáže. Je potřeba to také sladit s pravidly s vysíláním pracovníků. Jsem velice ráda, že máte eh, řadu návrhů, jak potírat činnost schránkových společností. Závěrem bych ráda uvedla, že je opravdu důležité, abychom do toho návrhu zahrnuli více, nikoliv méně vozidel. Vy tady zvyšujete tu limitní hmotnost. Myslíme si, že bychom ten strop pro hmotnost měli snížit. V současnosti je řada dopravních eh, firm, které používají malá, střední, pardon, lehká užitková vozidla za účelem vyhýbání se pravidel. Takže tolik z mé strany a těším se na spolupráci. Děkuji. Je zde někdo za, stran, za zelené? Ne, takže ani za EFDT tady taky není nikdo. Paní Marta? Za ENF? Ne. Nehlásíte se? Takže jako první není paní Santé. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, kolegyně Veronice Lope Fontaně za již odvedenou práci a také za tu práci, kterou odvede. A vím, že to není jednoduché. Eh, souhlasím se spravodajkou, když hovoří o boji proti postupům, které jsou nezákonné, zejména když hovoří o fiktivních společnostech, je naléhavé uplatňovat efektivní kontroly a myslím, že bychom si dokázali představit a každopádně na tom budeme pracovat a učiníme tedy návrhy, aby vznikla kritéria pro osvědčení činnosti v zemi původu. A snad bude třeba hovořit o obratu, tak jako jsme to udělali a u pozměňovacích návrhů, co se týče koordinace sociálního zabezpečení. Naproti tomu, u kabotáže, tam můj postoj je samozřejmě odlišný. Myslím, že podmínky pro vysílání musí platit od prvního dne a musíme nezbytně zastropovat počet povolených obchodních operací. Kabotáž je důležitá, to je jisté, abychom zamezili návratu bez nákladu, ale nesmíme vlastně umožnit nekalou soutěž s místními řidiči. Děkuji. Děkuji. Paní Sander, nyní pan Perinsky, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych se rád připojil k ocenění práce zpravodaje. Stručně, pokud je o požadavek na na efektivní usazování já si myslím, že v souvislosti se schránkovými společnostmi si musíme být vědomi té potřeby eh, prosazovat eh, patřičnou kontrolu nad eh, mezinárodními dopravními firmami jako takovými. Je tady požadavek na administrativní a technickou, jakož je provozní činnost. Domníváme se, že musíme opravdu akcentovat eh, to řádné usazení a eh, plnění všech nařízení a pravidel. Pokud jde o otázku o lehkých užitkových vozidel, tak jsou tady argumenty oběma směry. Já se připojuji k tomu, co uvedla paní Simon, v tom smyslu, že je potřeba eliminovat zneužívání těchto vozidel. V současné době však mají malé společnosti či menší společnosti problém se vstupem na trh, pokud se tady snaží dodržovat všechna pravidla. Je tady řada témat a myslím si, že se k tomu v tomto smyslu vyjádřila i komise. Jde tedy o to, že je potřeba v souvislosti s, malým, s lehkými užitkovými vozidly nalézt rovnáhu mezi na jedné straně eliminací jejich zneužívání a na druhé straně um, tím, aby jim byl umožen vstup na trh, fungování na trhu. Pokud je o charakter kabotáže, jakožto dočasné a ne trvalé činnosti, tak je tady v návrhu um, tedy boj proti ilegální kabotáži, který si zaslouží podporu. Opět je potřeba tady k tomu přistupovat opatrně. Vzhledem k tomu, že všechna ta porušení pravidel jsou spíše administrativní přestupky, není to žádná trestná činnost. A adekvátně tomu je potřeba přizpůsobit opatření tak, aby nedocházelo k nevhodnému tady narušování zájmu příslušných firm. Pokud je o lhutu pro aplikaci pravidel pro vysílání, tak si myslím, že by bylo vhodné ponechat sedmidenní lhůtu a nepřijmout ten návrh komise na pět dnů. Potom je také možné uvažovat o snížení eh, těch eh, případů kabotáže, jak navrhuje komise. Je nepochybně nutné potrhnout eh, nezbytnost příslušných kontrol v návrhu komise se zdvů, hovoří o zdvojnásobení jmenovaného počtu kontrol, což je dle mého názoru odůvodněné. Samozřejmě by to přineslo zvýšenou zátěž kontrolním orgánům, ovšem ve světle výsledků, o které usilujeme, je to odůvodnitelné. Děkuji. Okay, thank you. Výborně, děkuji všem. Myslím, že tímto jsme se dostali na konec seznamu. Projednali jsme tři různé zprávy a po této diskusi je evidentní, že se tyto zprávy jedna druhé v mnoha ohledech podobají i z hlediska harmonogramu. Pro tři zprávy platí stejný harmonogram. Lhota pro předložení pozměňovacích návrhů je 31. Zvážení pozměňovacích návrhů 27. únor. E, přijetí ve výboru 27. 28. března, hlasování ve výboru TRAN 15. května a hlasování světové přijetí na plenárce na přelomu jara a léta. Proto musíme pokračovat v práci na těchto třech oblastech, respektive zprávách společně. Děkuji zpravodajům a také těm, kdo uh, přispěli. Připomínám, že dnes odpoledne se sejdeme opět ve 14.30. Čeká nás výměna názorů se zástupcem nového předsednictví, panem Biserem Petkovem, bulharským ministrem práce. Prosím o vaši účast, včasnou účast. Víme totiž z dosavadních diskusí, že během bulharského předsednictví nás čeká řešení spousty důležitých témat, která mají dopad na naši práci, na práci tohoto výboru. Prosím tedy o to, abyste se dostavili ve 14.30, kdy sem dorazí pan Biser Petkov. Připomínám také, že budeme mít pátý trialog eh, na téma vysílených pracovníků, že jsme tady měli tento trialog eh, pozdě večer, včera, a pro nás bylo velice důležité setkat se s eh, ministrem práce předsednické předsedající země. Možná můžeme očekávat uh, překlad uh, do bulharštiny? Ano? Zní odpověď. Takže lučím se s vámi a těším se na brzkou shledanou.